Dear colleagues, good morning. Vážení kolegové, dobré ráno. Jak víte, je před námi na dnešním zasedání pouze jediný bod, přičemž já bych rád přivítal místo předsedu Dombrovskise na tomto veřejném slyšení, které probíhá za velice speciálních okolností a to po britském referendu. Budeme mít příležitost setkat se a poděkovat eh, Jonathanu Hillovi, Já si vážím jeho citlivého přístupu v tom, že se rozhodl rezignovat eh, po referendu a všichni koordinátoři jednomyslně vyjádřili pocit skvělé spolupráce s ním za eh, ty dva roky, kdy byl naším komisařem pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů. Takže budeme mít příležitost mu poděkovat a to příští týden. Dnes jsme tady proto, jak víte, že předseda Juncker se rozhodl na místo předsedu Dombrovsky se převést finanční stabilitu finanční služby a Unii kapitálových trhů, toto celé portfolio. A krátce po tomto rozhodnutí jste vy, pane Dombrovsky, si vyjádřil svou ochotu přijít do výboru Ekon Koordinátoři Ekonu a já jsme vás tak s velkou radostí pozvali na toto zvláštní zasedání našeho výboru. Portfolio, které je na vás převáděno, je portfolio klíčové, které pokrývá bankovní unii, unii kapitálových trhů, nařízení o finančních službách a obecně i za to otázky finanční stability. A to v době, kdy se stále snažíme napravit problémy a posílit tento celý sektor, který je tak zásadní pro růst, tvorbu nových pracovních míst a pro stabilitu Evropské unie a eurozóny obecně. Jako součást přípravné práce jsem vám, pane místo předsedo, poslal psané, písemné dotazy koordinátoru Ekon ehm, ty otázky a vaše odpovědi byly poslány všem poslancům a sekretariátu. Je to k dispozici také v tištěné podobě jsou k dispozici eh, pouze v angličtině, vzhledem k tomu, že jsme neměli čas na překlad. My si vašich odpovědí samozřejmě velice vážíme. A teď se můžeme dostat, eh, teď můžeme začít se sličením. A to podle běžného schématu, to znamená, že dostanete čas zhruba 10 až 15 minut na úvod, pak budeme mít své obvyklé pětiminutové sloty, to znamená dvě minuty na otázku, tři minuty na odpověď. Pane Domrovsky, si máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyni. V první řadě mi dovolte poděkovat vám za tuto příležitost před vámi dnes vystoupit. Nám je velice eh, líto to rozhodnutí, které učinili britští voliči 23. června, nicméně to rozhodnutí, které musíme respektovat. Komisař Hill se rozhodl rezignovat. Toto rozhodnutí respektuji, ačkoliv eh, je mi líto, že přicházím o takovéhoto kolegu. Rád bych poděkoval Lordu Hillovi za jeho profesionalitu, za eh, jeho angažovanost a spolupráci a přeji mu do budoucna vše dobré. Milí kolegové, tato doba představuje pro Evropskou unii velkou výzvu. Řešení postreferendovního procesu bude vyžadovat ehm, akutní politická, eh, politická řešení. A to v době, kdy Evropa čelí dalším výzvám, jako je třeba migrace nebo otázka bezpečnostní. Sektor finančních služeb bude mezi těmi nejvíce zasaženými jakoukoliv změnou vztahu EU a Británie. Přesně nevíme, jak budou formovány naše budoucí vztahy s Británií. Doufáme, že Velká Británie i nadále bude naším blízkým partnerem. Dokud Velká Británie neodejde, zůstává řádnou členskou zemí Evropské unie se všemi právy a, povinnost a povinnostmi, které to přináší. Zbylých 27 členských států v mezidobí jasně řeklo, že jakékoliv budoucí aranžmá s Velkou Británií jakožto třetí zemí by mělo představovat vyvážení práv a povinností. Přístup na jednotný trh bude vyžadovat, aby Velká Británie přijala všechny čtyři svobody, to znamená zboží, služby, kapitál a pracovní síly. Nelze si vybírat jen to, co se hodí. Za této situace mě předseda Juncker požádal, abych převzal odpovědnost k tématům finanční stability, finančních služeb a Unie kapitálových trhů. A to počínaje 16. červencem. Byl bych si přál, aby k tomu docházelo za lepších podmínek, nicméně je to výzva, které se musím zhostit. Jako místo předseda Evropské komise jsem už odpovědný za koordinaci části tohoto portfolia, včetně mimo jiné bankovní unie nebo politik týkajících se prohlubování Evropské monetární unie a zabraňování financování terorismu. V rámci této role budu rovněž těžit ze svých zkušeností jakožto e, europoslanec předtím, než jsem se stal místo předsedou Evropské komise. Než se dostanu k podrobnostem, dovolte mi nastínit můj přístup k finančnímu sektoru v Evropě. Hlavní role a odpovědnost finančního sektoru je financovat reálnou ekonomiku, podporovat investice a udržovat sociálně tržní ekonomiku v Evropě. Jedině tak můžeme nadále financovat malé a střední podniky a startupy. Jedině tak můžeme lidem pomoci efektivně spravovat jejich finance, zajistit své vzdělání a nebo penzi, a nebo se zajistit proti nemocem. V důsledku krize posilujeme regulační architekturu finančního sektoru. K dnešnímu dni je evropský finanční sektor postaven na daleko solidnějších základech než před finanční krizí. Úvěrování ekonomiky se zlepšuje, banky jsou silnější a lépe kapitalizované. Nicméně evropské banky, pojistitele a investiční firmy čelí novým výzvám. Do budoucna je potřeba zajistit, abychom měli regulační rámec, který eh, nastaví řádnou rovnováhu. To si vyžaduje silný prudenční základ, nastavený na boj proti eh, složitostem. Je potřeba zajistit financování reálné ekonomiky, a zachovat všechny prvky toho řetězce, který znamená dobře fungující finanční trh. A potřebujeme také rámec, který bude otevřený novým hospodářským, technologickým a společenským změnám a je potřeba, kde je to nutné, podporovat restrukturalizaci tohoto sektoru. Evropská unie zůstává unii vnitřním trhem pro všechny členské státy a, jednot, a oblasti jednotné měny pro mnohé. To se reflektuje v mém aktuálním portfoliu. Jako místo předseda pro euro rovněž koordinuje evropský semestr, který zahrnuje, který se týká všech členských států. Je jednoznačně velice důležité dokončit eh, hospodářsko-monetární unii a učinit ji odolnější. Je rovněž jasné, že jednotný trh pro finanční služby musí být postaven na silách všech členských států, s tím, že v jeho jádru bude tzv. single rulebook. Nedávné události vyslali do globálního finančního segmentu nárazové vlny, což nám připomíná, jak důležité je implementovat a vynucovat nový regulační rámec EU tak, abychom vytvořili odolnější bankovní sektor a abychom lépe chránili daňové poplatníky a vkladatele. Co se týká e, směrnice o e, systému záruky vkladů a systému pro rozpouštění bank. Zde budeme i nadále vyvíjet tlak, dokud všechny členské státy nebudou splňovat potřebné podmínky. Je rovněž potřeba dokončit určité eh, prvky legislativy druhé úrovně, abychom zajistili, že směrnice BRRD a ostatní související návrhy, jako třeba například návrhy k Tylaku, budou inteligentně spolupracovat s návrhy jako je MREL. Vážení kolegové, je velice důležité Nestratit se trvačnost pro dokončení bankovní unie. Vítám, že i ministři členských států se zavázali vytvořit tzv. common backstop pro Single Resolution Fund, pro jednotný fond pro rozpouštění bank. Technická práce na tomto návrhu začne velice brzy. Náš eh, návrh eh, systému záruky vkladů doplní třetí pilíř bankovní unie v EU. Je to také součást daleko širšího plánu pro prohloubení a dokončení monetární unie. Práce na Edisu je teď v rukou kolegislátorů. Já se budu snažit s vámi to, co nejrychleji eh, dostat dál v příštích týdnech a měsících, protože Evropský parlament je naším přirozeným partnerem a sdílíme váš názor, že nepotřebujeme mezi vládní dohodu, abychom toto mohli finalizovat. EDIS bude muset jít ruku v ruce s dalšími opatřeními pro redukci rizik v bankovním sektoru. Naše návrhy k TELAKu a CRD budou na stole ještě před koncem letošního roku. I nadále zajistíme, aby se aplikovaly bazilejské standardy a to takovým způsobem, který bude pro Evropu funkční. Je potřeba zajistit, aby pozice Evropy na bazilejském a jiných fórech byly plně koordinované. Vaše zpráva z vlastní iniciativy je v tomto důležitým příspěvkem, co se týká aktivit takovýchto mezinárodních fór. Co se týká Unie kapitálových trhů, zde máme stále větší podporu a navážeme na důležitou práci Lorda Hilla při stavbě Unie kapitálových trhů. Já budu velice úzce spolupracovat s místopředsedou Katajnenem u tohoto tématu. Možnost, že největší finanční centrum Evropy bude najednou mimo Evropu, znamená, že je potřeba dokončit Unii kapitálových trhů napříč zbytkem Evropy. Unie kapitálových trhů je projekt jednotného trhu pro všechny členské státy. Ovšem, je to něco, co rovněž učiní Evropskou monetární unii odolnější, protože kapitálové trhy budou lépe schopné absorbovat šoky. Postup v oblasti Unie kapitálových trhů proběhne na vaší straně příští rok. Uvidíte, jaké další návrhy, akce a jiné věci je potřeba dělat na její dokončení. Nicméně v nejbližší budoucnosti se musíme dohodnout zejména na aktuálních návrzích. Doufám, že se nám brzy podaří finalizovat tuto práci tak, abychom vytvořili jednodušší, rychlejší a levnější systém pro všechny společnosti, které chtějí na veřejných trzích generovat financování. Těším se na spolupráci s vámi i v oblasti návrhu komise na jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci. Je potřeba dát spotřebitelům větší volbu, větší rovnost i v oblasti finančních služeb. To bude i nadále naší prioritou. Aktuálně analyzujeme reakce na konzultace na naší zelenou knihu a předpokládáme, že na podzim zveřejníme první návrhy komise. Zelené financování a fintech jsou pak dvě oblasti, na které se chci zaměřit podrobněji. Budeme analyzovat a podporovat investiční invest, institucionální investory, aby se i oni aktivněji podíleli na investiční politice v EU. Celkově vzato jsme připraveni řídit se e, tvorbou politiky na základě důkazů, tak abychom mohli podporovat finanční služby a generovat růst do budoucna. I nadále budeme kontrolovat, zda naše legislativa funguje tak, jak má a hodláme činit změny tam, kde lze stejných výsledků dosáhnout rozumněji a rychleji. Reformy finančního sektoru dokončíme a tím vyřešíme i zbylá rizika v systému. Například teď, když je potřeba větší množství clearingu derivátů přes ústřední protistrany, potřebujeme systém, který bude řešit případy, kdy se něco pokazí. Na závěr mi dovolte říci, že toto je aktuální situace v některých oblastech, které jsou podle mě klíčové pro toto portfolio. Je to velice náročná agenda, která sebou nese hodně setrvačnosti. Těším se na spolupráci s vámi v duchu dobré spolupráce, tak abychom se v této oblasti posunuli ještě dále. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji. Pane místo předsedo, za vaši prezentaci. A nyní pan Burkhard Balc. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobré dopoledne. Eh, z mojí strany. Nejdříve bych eh, panu místopředsedovi komise rád poděkoval srdečně za dnešní debatu po Rozhodnutí předsedy eh, komise eh, přenést na vás eh, portfolio o finančních trzích jste okamžitě kontaktoval parlament a deklaroval připravenost přijít na takovou výměnu. Mm, tuto iniciativu jako EPP vnímáme velice pozitivně. Také to hovoří za to, že si velice dobře vážíte této sněmovny, eh, které jste kdysi přináležel. Bohužel eh, litujeme, že Lord Hill už eh, zde tedy rezignoval a ještě budeme moci alespoň predikovat příští týden. Pane Domrovský, si jako s odpovědným místopředsedou jsme s vámi zatím velmi spolupracovali se všemi, ve všech věcech, které souvisejí s eurem. Vy ve své eh, roli jako místo předseda Evropské komise eh, jste jistě dobře obeznámen eh, s aktuálními otázkami Evropského sektoru finančních služeb. Další legislativa na evropské úrovni v eh, posledních letech eh, nabral na složitosti a mnoho vrstevnatosti a eh, také dozor a jeho složitost se znásobily. Konzistentnost legislativy je třeba pravidelně přeskoumávat, stejně tak jako přiměřenost požadavků pro malé a střední poskytovatele finančních služeb. Proto mimořádně vítám, že komise spustila výzvu podání dokladů a Ehm, přicházejí příslušné studie. A proto se chci zeptat, eh, jestli eh, až vy budete eh, za toto zodpovídat, tento call for evidence a příslušné studie budou rychle předkládány a jak chcete zajistit přiměřenost regulačních požadavků jak často budete eh, přeskoumávat přiměřenost těchto požadavků a můžeme se spolehnout na to, eh, že eh, nebude ta legislativa přehnaná a bude respektována vůle zákondárce. Děkuji. Sění pane Balc, děkuji vám za tento dotaz. Takže pokud jde o ten požadavek eh, důkazů na zvážení tedy uceleného dopadu našeho, naší regulační agendy, tam můj dojem je takový, že nejlepší cesta vpřed je eh, předložit konkrétní zlepšení, tedy tak, že se zaměříme na specifické um, tvrzení, která byla předložena a analyzovat je jedno po druhém a přijmout kroky tam, kde se to ukáže být nutné. Takže um, te, ten call for evidence může být považován za důležitý krok při eh, zvažování našeho regulačního rámce a ceníme se si toho, že doš, že jsme zaznamenali poměrně výraznou um, reakci ze strany jednotlivých aktérů. A pozitivní eh, stránka věci je, že nikdo nespochybňuje celkový směr reform a rámce zprávy, který, který byl nastaven v uplynulých letech. Mnozí vyjadřují tomuto systému podporu. Teď dokončujeme analýzu reakcí a, zda a z e, objevují se tři témata. Jedno je, že tam, kde není naše legislativa e, zcela přiměřená a uměrná, by mohla negativně ovlivňovat finance, které jsou e, k dispozici reálné ekonomice a v některých případech je břemeno Mm, správní břemeno plnění příliš těžké. A proto teď dokončujeme naši analýzu a těším se v nadcházejících měsících, eh, že budeme moci diskutovat o tom, jak nejlépe postupovat dál. Děkuji. Děkuji slovo má Pervanš Beres. Děkuji. Pane místo předsedo, jako mnozí další, eh, samozřejmě eh, je nám líto co se přihodilo panu komisaři Hillovi. Trochu se tu tím mění ta architektura, tak jak ji původně e, zamýšlel předseda komise z institučního a politického hlediska. Ale to není vůbec e, vaše vina, vaše zodpovědnost ani e, náplň tohoto slyšení. Ale po Brexitu do jaké míry je pertinentní eh, ta fúze eh, London Stock Exchange a Deutsche Börse. Jedna ze záležitostí je otázka těch eh, takzvaných pasů, kdy ty firmy, které to, to používají, mohou dávat služby v jiných členských státech za určitých podmínek, protože legislativa Evropská unie musí být transponována do národního práva, aby bylo možné tyto služby nabízet. Uh, a jak eh, komise zajistí, že Spojené království bude plnit své závazky vyplývající z evropského práva od teď do začátku vyjednávání a pak do tedy uzavření tohoto vyjednávání. A konečně, zda komise s ESMO a s národními příslušnými orgány mají eh, záměr provádět eh, dozor nad možností zneužívání trhu související s aktivitami, jež vykonávají, vykonávali akteři Brexitu, kteří by mohli nějakým způsobem využít určitých, určité kolísavosti trhu eh, před referendem a po něm. Děkuji za tyto dotazy. i Těch dotazů je celá řada. Takže nejprve k um, dopadu britského referenda na náš vztah se Spojeným královstvím a potenciální um, implikace pro finanční sektor. To bude do značné míry záviset na tom, jaký model vztahu Spojené království nakonec eh, s eh, Evropskou unii vytvoří a dosáhne. Existují dvě možnosti. První, kdy Spojené království bude součástí vnitřního trhu Evropské unie, druhá, eh, kdy tedy nikoliv. Samozřejmě, že pokud je člověk součástí vnitřního trhu, tak to sebou nese závazky. Jsou to určité svobody, ale také finanční příspěvky a dodržování evropského právního rámce. Víme, že otázka té pasportizace souvisí právě s tím, aby země byla v rámci vnitřního trhu. Čili pokud Spojené království zůstane v rámci vnitřního trhu. Já se omlouvám, ale má, má otázka je, co se stane před tím, před, před začátkem jednání a jaký statut Spojené království chce. Spojené království zatím je nadále plnoprávným členem Evropské unie se svými eh, záprávy a závazky a bude tomu tak až do eh, spuštění článku 50 a dokončení postupu. Čili alespoň dva další roky Spojené království zůstává plným členem Evropské unie. A pokud jde o dodržování evropského práva, k tomu jsou zavázáni všichni eh, členové Evropské unie, členské státy a to znamená prudenční orgán Spojené království také poukázal na nutnost eh, nadále dodržovat všechna evropská pravidla a regulace tak tomu bude i nadále, dokud eh, Evrop, Spojené království bude eh, členským státem Evropské unie, musí respektovat také všechna pravidla. K otázce eh, tržního zne, zneužití, tak myslím, že máme dobrý právní rámec prostřednictvím směrnice a nařízení o zneužívání a regulátoři mají ve svých rukou eh, nástroje, jimiž mohou bojovat proti takovému zneužívání a potrestat osoby, eh, které se ho dopustily, pokud se eh, takové věci zjistí. A ještě London Stock Exchange a Deutsche Börse. Hmm. Dokud Spojené království zůstává plným členem Evropské unie, nemá to z právního hlediska velké dopady. A potom, co se stane potom, to bude záviset na tom, zda Spojené království zůstane součástí vnitřního trhu. Děkuji, Kate Swinburne. Děkuji vám pane předsedo, a je mi vlastně líto, že vás tu musíme přivítat, protože tady eh, Lord Hill musel opustit eh, svou pozici a výsledek referenda rozhodně není ten, který jsem si přála a za, za který jsem agitovala. Takže jsem vděčná za toto připomenutí, že Evropská unie do té eh, doby, než se vypracuje, co to všechno znamená, zůstává plnohodnotným členem. Ale jak víte, jaká je podporovala Lorda Hilla, a možnost vyvážení agendy CMU um, právě z Call for Evidence, aby se eh, případně to sladilo se všemi možnostmi, změnami, které jsou na stole. A vy jste se toho už dotkl, ale bylo by užitečné, kdybychom chápali ten přístup eh, založený na eh, důkazech a znalostech o, o, ve vztahu k takovým záležitostem, jako je třeba MIFID, kde chceme mít data a um, podklady, ale um, ty lhuty, které máme, nejsou tomu příliš nápomocné. Jakou vidíte také rovnováhu mezi novou legislativou a vyladěním stávající legislativy? A také rovnováhu mezi um, vašimi um, rolemi stan, do, vlastně dodržování, zaručování stability a využívání tedy této um, znalostně založené metodiky v budoucnu. Děkuji. Jak víte, tak my jsme si stanovili jakožto komise jasnou prioritu ehm, podporovat růst a vytváření pracovních příležitostí a zdravý, um, solidní finanční systém je jednou z předběžných podmínek takového růstu. A víme, že přepracování regulačního systému byl nezbytný, eh, nezbytnou reakcí na krizi a řešení celé řady eh, problémů, jimž jsme čelili v rámci finančního sektoru. A Nedávné tržní turbulence kolem britského referenda znovu prokázaly, jak důležité je mít odolný finanční sektor a silný eh, prudenční rámec. Z tohoto hlediska možná to není eh, protimluv, protože stabilní finanční systém je také předběžnou podmínkou toho, eh, aby bylo možno podporovat ekonomiku. Pokud jde o tuto agendu do budoucna a hodnocení, tak to přesně teď provádíme. Máme poměrně nabitou legislativní agendu. Bavíme se s tímto výborem již o řadě eh, různých návrhů a budou následovat ještě jiné, například eh, nařízení o kapitálových požadavcích a směrnice týkající se dále týlaku a vztahu k Emerald. A budeme mít celou řadu ještě eh, dalších témat. Víme ovšem, že regulační rámec vznikl na základě ad hoc reakce na krizi. Takže ten, ten call for evidence, který teď analyzujeme, nám dává příležitost bilancovat a udělat si eh, globální perspektivu, eh, představu o tom, kde jsou ještě určité nekonzistentní aspekty a jakým způsobem můžeme dosáhnout optimálních prudenčních požadavků s menší zátěží a způsobem, který bude více napomáhat růstu. Pokud jde o eh, otázku Um, zákonodárství podložené um, důkazy, tak um, to je princip, kterým se řídíme, když rozhodujeme o všech důležitých otázkách, které potenciálně mohou mít uh, dopady i na ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. Uh, samozřejmě, že se přitom musíme řídit uh, platnými důkazy a Mm, tak budeme nadále činit, navážeme v tom na to, co dělal Lord Hill. Děkuji a slovo má Silvi Gular. Děkuji vám. Já vám chci poděkovat, že s námi jste a jménem Alde vám eh, chci vyzdvihnout kvalitu eh, práce Jonathana Hilla a také kuráž toho jeho rozhodnutí, které přijal a eh, příležitosti tohoto slyšení Eh, se na, můžeme podívat na věci eh, z takové širší perspektivy. A já vám položím jednu otázku. Ehm, je... té eh, bazilejské komise. Ehm, jak mohu tedy lidem říci, i když samozřejmě z právního hlediska máte naprostou pravdu, já nech, nema, necítím vůči Britům vůbec žádnou agresivitu, ale jak můžu vysvětlit uh, za zdmi této sněmovny obyčejným občanům a voličům, že po neurčité eh, období, které není eh, přesně stanoveno, protože článek 50 nebyl spuštěn, je to vlastně nijak neovlivněné období, tady budeme mít britské poslance, kteří budou hlasovat o něčem, co se jich netýká. možná budeme mít dokonce nového komisaře, který eh, získá eh, nějaký, eh, nějakou, nějaké nové portfolio, ale pokud se to stane, bude to poněkud zvláštní. Ehm, takže víte, že včera jsme hovořili o tedy právě situaci, která je velice složitá a rozporuplná. A mně teď jde o to, jak eh, to vysvětlit lidem, kteří se nedívají na věci právnickým, právnickou perspektivou, čili jak na to nastavit tak, aby to bylo právnicky korektní, ale aby zároveň jsme byli schopni bránit Evropskou unii tváří tvář našim občanům před populisty, kteří přesně na tohle čekají a řeknou, že jsme vlastně individua, která jsou úplně oddělena už od eh, reality. Aby nedošlo ještě k dodatečnému skutečné ztrátě důvěry, pokud eh, neošetříme toto otázku. A prosím, eh, neopakujte jen ty právní formulky, protože tady se pořád říká, že mm, komise uvažuje i politicky a nemůže tudíž eh, šermovat jen právními argumenty. A teď ještě takovou eh, základnější otázku, když jsme se setkali s eh, eh, Mady Delvo a dalšími. Bavili jsme se o roli Evropské unie při stanovování globálních standardů a norem. Tak jsme se s vámi, to, i s vámi o tom bavili. Nad rámec té zprávy z vlastního podnětu doufám, že komise Eh, již lépe definuje ten vztah s bazilickou komisí, protože část jejich rozhodnutí bude brzy přijato. Co chcete dělat, pokud eh, výsledek této práce na globální úrovni nebude odpovídat eh, situaci Evropské unie z hlediska růstu a pracovních příležitostí? Uh, okay. Dobrá. Děkuji vám za tyto dotazy. Nejdříve k situaci po britskému referendu. Samozřejmě, Evropská komise i všechny evropské instituce a členské státy musí eh, respektovat eh, smlouvu a tady se jedná o smlouvní ustanovení. Víme, že jsme v zásadě v eh, bezprecedentní situaci. Poprvé eh, se řeší situace, kdy členský stát má v úmyslu z Evropské unie odejít. A jako evropská instituce eh, nemáme na vybranou a musíme respektovat smlouvu. A smlouva hovoří jasně, členský stát nejdříve musí aktivovat postup podle článku 50 ale k tomu mám dvě připomínky. Za prvé, nejedná se zde o nedefinovanou lhutu, jakmile bude tento článek aktivován, budou ta vyjednávání moci trvat maximálně dva roky. Pokud dohodnou, pokud nedopadnou, tak stejně to po dvou letech skončí. Za druhé, předsedové evropských institucí už vyzvali Británii, aby tu žádost podali podle článku 50 a to bezodkladně. A my uh, chápeme, že, nebo my sdílíme s vámi názor, že uh, tato protahovaná lhůta nejistoty je eh, škodlivá jak pro Británii, tak pro Evropskou unii. Proto instituce vyzvali Británii, aby to učinila bezodkladně, nicméně musíme respektovat smlouvu. Potom k Bazili a k um, práci na mezinárodní úrovni. Jak jsem v úvodních poznámkách uvedl, vítáme váš příspěvek k debatě prostřednictvím zprávy z vlastní iniciativy k činnosti na jednotlivých e, mezinárodních fórech e, IMF, FSB, Bazilijský výbor a tak dále. A, a nejlepší věc by byla, aby Evropa hovořila a jedním hlasem, protože potom můžeme ovlivňovat práci na těchto mezinárodních fórech. Jako první krok je tady koordinace, pokud je o mezinárodní měnový fond, tak tam a jsme také navrhli lepší e, zastoupení Evropy. Pokud je o ten bazilijský výbor, tak co se stane, když výsledky bazilijského výboru nebudou v eh, souladu se specifickou situací v EU. To je vždycky všechno, eh, co musíme mít na paměti. Tak za prvé, eh, musíme se postarat o to, abychom to mohli lépe ovlivňovat. A za druhé, jak jsem říkal, například u uplatňování tylaku, musíme to dělat inteligentně tak, aby to bylo také v souladu s našimi stávajícími předpisy a požadavky na MRO. Děkuji, ne, ne, ne, až řečnická doba skončila. Fabio de Mázi. Pane Dobrovsky si. Nebudu mluvit německy. Skvěle. Chtěl jsem se vás e, zeptat, eh, tady e, debata o Brexitu hraje velkou roli, ale pozorovatelé e, říkají, že e, bychom se brzy mohli nalézt v situaci, tedy ocitnout situaci, kdy Brexit mm, bude jenom hračka. A ve skutečnosti bude velký problém s italským bankovním sektorem. Když se zeptáte e, italské vlády, jak by řešila ty stávající e, problémy pokud jde o vlastníky a, věřitele bank, kteří by měli být pohráni k odpovědnosti a na druhou stranu, pokud jde o ochranu drobných střadatelů. Jak byste vlastně, co byste doporučil italské vládě? Vy jste obránce tvrdého paktu stability a růstu. Pozice našeho, naší frakce je jiná. My to kritizujeme. Ale vzhledem k tomu, že pozorovatelé si myslí, že Itálie bude muset asi až 2,5 svého HDP vydat na problémy v bankovním sektoru. Jak byste to chtěl řešit v rámci paktu stability a mm, růstu? Za druhé, studie ministerstva financí dochází eh, k eh, závěru, že Deutsche Bank je třetí nebezpečnější banka pro stabilitu světového finančního sektoru. Vy jste ve studii eh, o, o oddělení, nebo se, se vyjádřili k oddělení investičního bankovnictví a, a klasického bankovnictví a, a říkáte, že chcete eh, na svých požadavcech dále trvat. A je to eh, správné a myslíte si, že instituce jako Deutsche Bank by měly být rozděleny, když ohrožují finanční stabilitu? Za třetí, Jonathan Hilt byl odpovědný jenom za finanční eh, trhy. Vy máte eh, zajímavé portfolio, určitě to nebude nudné. A když eh, vám to portfolio teď bude přiřazeno celé, nebylo zbytečné mít jedno speciální komisáře pro finanční trhy, nebo jak si věříte, že zvládnete všechny tyhle náročné úkoly? Ano, tak opravdu eh, to bylo několik otázek. Docela dost otázek. Nejdříve k italským bankám. Samozřejmě eh, jsme si eh, vědomi stávajících obtíží v italském bankovním sektoru. Vysoký podíl nedobytných úvěrů a nízká ziskovost dostává řadu bank pod tlak. A to mimo jiné je také, také to vyvolává pokles e, v akciových cen. A to není nic nového, to se děje od začátku roku. My e, v našich konkrétních doporučeních jednotlivým zemím e, pro Itálii jsme doporučili Itálii vyřešit zbývající slabé stránky Mm, řešení finančního, tedy e, řízení zprávy e, podniků, e, řešit nedobytné úvěry a mm, několik dalších věcí, tedy řešit například nadace. Potom Itálie například sekuritizovala bankovní sektor, Atlanta fond, systém oznamování podpory likvidity A my jsme v kontaktu eh, s Itálií a sledujeme situaci a jsme připraveni jednat, když se bude nezbytné. Potom, pokud jde o strukturální reformu bank, ale jak byste ten problém řešili konkrétně, dovolíte-li? Existují samozřejmě eh, různé způsoby, jak to lze řešit. To eh, záleží na tom, oč požádají italské úřady, kterým jenom to půjde. Už jsem eh, říkal několik věcí, které byly zatím implementovány eh, také eh, v úzkém kontaktu s italskými úřady. Ale teď stručně k dalším otázkám. Strukturální reforma bankovnictví. Víme, že tento návrh v současné době uvízl, abych tak řekl, a mm, nepohybuje se vpřed. Některé ty obavy, eh, které byly vyjádřeny u tohoto návrhu, například jak banky budou moci poskytovat důležité služby, eh, jako eh, je torba trhu, některé obavy, které se týkají přiměřenosti a tak dále, tak ty jsou oprávněné. Takže já se chci setkat se zpravodají, se nimi zpravodají a projednat Eh, situaci ohledně strukturální formy bank a musíme se pohnout před, protože pořád je tady otázka toho, jak eh, řešit eh, banky, které jsou příliš velké na to, aby selhaly. K další otázce. Jak už jsem říkal, jsem připraven se pustit do této výzvy. Tuto práci ve své roli místo předsedy už eh, koordinuji, takže tohle není docela eh, nová věc. A je třeba eh, říci, že v komisi je několik členů, kteří se zaměřují, kteří, kteří vedou dvou, dvě generální ředitelství a jsou schopni to řešit. Takže pro mě to znamená dodatečnou práci, ale jsem připraven na to ji udělat. Děkuji. Dobrá, já vám také děkuji. Sven Gold. Vítejte, pane komisaři. Nejdříve k tomu uh, stylu, jak uh, řešit na ekonu, ale také v Evropě i jako uh, celku uh, řešit vyjednávání s Británií. Já bych rád řekl uh, jasně i uh, vůči Silvi. Myslím, že to byl opravdu smutný den, minulý týden. A to, jak se postavíme k těmto otázkám, mm, to musí být prostě bez špíny, bez tónu odplaty. Ale přesto eh, to musí být v ovzduší, takovým přátelským tónem. A já věřím, že ten tón, eh, který vy jste eh, použil, když říkáte, že by to mělo být založené na férovosti, to znamená stejná pravidla, stejné povinnosti. To je správný tón. A dokud Británie je členem EU, tak se to samozřejmě týká Británie a na druhé straně všech zbývajících členů je jednotného trhu. Ale nemůže eh, tady být žádná sleva z povinností. Kdo chce být na jednotném trhu, musí nést veškerou odpovědnost, včetně volného pohybu lidí a platit do evropského rozpočtu. Je třeba být otevření, ale eh, jednat přátelsky o těchto faktech. Musíme eh, ten tón eh, nastavit správně. To je velice důležité pro budoucí vztahy s občany Británie, zejména s mladými lidmi, kteří chtěli mít budoucnost v Evropě. Mám eh, na vás dvě eh, konkrétní otázky, pane komisaři. Za prvé, eh, velkou starost mi udělaly vaše písemné odpovědi k ETS 21, k těm pozičním limitům. Vy v zásadě říkáte, že obavy parlamentu jsou v zásadě vyřešeny. Mnoho občanů ale chová, chová hluboké obavy. Mohl byste prosím přehodnotit tuto pozici a, a rád bych se zeptal, jestli se, mm, jste připraven se setkat s vyjednávacím týmem k MIFIDu předtím, než komise se eh, rozhodne o RTS 21. Jste tedy na toto připraven? A pokud jde o a, mm, a, rostoucí trh k zelenému financování, jaká opatření byste a, eh, přijal k podpoře a, eh, posun naší ekonomiky k ekologickému přechodu, k ekologické transformaci a jaká opatření byste přijal? Dobrá, tak jo, eh, děkuji za tyto otázky. K té první otázce. RTS 21 a pozičním limitům. Tak my eh, jasně sdílíme eh, cíle té normy, to znamená předcházet spekulacím s citlivými komoditami, zejména s potravinami. A proto jsme také požádali ESMU, aby znovu a předložila tento návrh a přišla s e, zlepšením e, návrhem těch pozičních limitů. V tomto revidovaném e, návrhu jsme také viděli, že ESMA navrhuje eh, větší eh, rozlišení, takže vysoce likvidní kontrakty můžou mít vyšší limity a méně likvidní kontrakty mohou mít nižší a tak dále. A je tady pořád ten limit 2,5% nabídky. Takže proto jsem eh, v té eh, odpovědi eh, zmínil, že to jde směrem a vychází vstříc vůči obavám parlamentu. Samozřejmě jsem připraven setkat se s vyjednavacím týmem, abychom projednali tuto věc podrobněji. A zjistili, jestli nelze to udělat více v této v tomto ohledu. Potom k té druhé otázce zelených financí. U zelených financí je několik věcí, které lze udělat. Za prvé, musíme opravdu vytvořit eh, komplexnější evropskou strategii k eh, zeleným financím. Eh, je to FSB G20 a mm, další na tom pracují, čili je to v souladu s tím. A já jsem připraven dohlednout také na některé praktické eh, aspekty. Například eh, na to, jestli zaměstnanecké penze Europis, mm, ten přístup jestli, k ním, jestli může být eh, použit v jiných oblastech. Jestli to lze například integrovat do CRD. A samozřejmě budeme uvažovat i o dalších otázkách, jak tuto věc řešit. Marko Zány. Děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste přišel na toto slyšení. Mám dvě otázky. Nejdříve obecně budoucnost bankovní unie. Vzhledem ke eh, krizi eh, v několika členských státech, včetně Itálie, eh, která ovlivňuje bankovní sektor, hm, jsou tady otázky o bankovní unii a já se chci zeptat, jestli tato struktura je připravena poskytnout stabilitu finančnímu sektoru v Evropě, což byl její hlavní cíl. Máme tady ten pilíř jednotného dohledu, který je velmi nerovnoměrný. Eh, zaměřuje se na některá rizika a v rozvahách bank, ale ignoruje ta rizika největší. Velké obavy mi činí eh, to, co říkal pan eh, Demázy. Deutsche Bank podle zátěžových zkoušek SSM není příliš riziková prošla zatím zkouškou AMF, potom eh, říká, že je to banka, která představuje největší systémové riziko v Evropě. Takže očividně nám tady něco nefunguje. Máme systém eh, řešení problémů bank, který eh, místo stabilizace finančního systému se zdá, že jej ohrožuje. Národní orgány, které buď částně nebo plečně implementovaly bail-in, zasahují do, trh, zasahují do trhu a je zřejmé, že od ledna 2016 eh, řada bank dělá všechno možné, aby nemusel aplikovat ty eh, předpisy, protože kdyby to udělali, tak by byl eh, obrovský obrovský problém na bankovním sektoru, zejména kdyby se ty předpisy uplatnily u velkých bank. Potom je tady další věc, která doufám nikdy nepřijde, protože pokud ano, tak eh, to opravdu nepomůže zvýšení bezpečnosti evropského systému. Co si tedy myslíte o bankovní unii a její schopnosti stabilizovat finanční systém? A druhá otázka a unie kapitálových trhů a sekuritizace. ECBB jako eh, často, nám říká, že eh, hlavní problém, který eh, mají malé a střední podniky, je nedostatek likvidity. Ovšem, není tady spíš nedostatek požadavek, je opravdu unie kapitálových trhů ideální? Dobrá, tak to byla znova celá řada otázek. Nejdříve tedy k bankovní unii. Jak už jsem říkal, jsem odhodlán pracovat na bankovní unii, tak abychom předložili další návrhy na té obezřetnostní straně a také na návrhu, také musíme pracovat na systému pojištění vkladu evropském, což, jako se říká, je eh, chybějící pilíř bankovní unie. Potom k eh, fungování jednotného eh, mechanismu dohledu a různých aspektů postupování různých rizik. Já si myslím, že jak obchodní rizika, tak i rizika vyplývající z nevratných půjček je třeba brát vážně ale SSM je součástí dohledu a, a pokud je, e, je to součást ECB a týká jí se jeho konkrétní, tedy ustanovení o její nezávislosti, takže já nemůžu komentovat e, konkrétní e, dohledová rozhodnutí. Potom, pokud je o otázku sekuritizace. K sekuritizaci tam eh, se jedná o návrh, který může eh, poskytnout další finance ekonomice. Čili pokud půjdeme teď eh, vpřed k tomu, v tom jednotném návrhu k jednotné sekuritizaci, standardizované sekuritizace, tak to je způsob, jak banka může předat aktiva potenciálním investorům a tímto způsobem získat zdroje pro, nebo uvolnit zdroje pro použití ve reálné ekonomice. Vy jste hovořili o, hovořil o nabídkové části ekonomiky. A samozřejmě EU nemůže vyřešit e, poptávkové části ekonomiky. A tam EU nemůže samozřejmě toto e, vyřešit. Máme tady priority, pokud jde o usnadnění e, investic priority, pokud jde o strukturální reformy a také o podněcování té eh, poptávkové části ekonomiky. Zejména eh, u těch eh, zemí, které proto mají fiskální prostor. To je součást naší agendy. Děkuji. Děkuji, Barbara Kapl. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, pane místopředsedo komise. Eh, téměř eh, v posledních téměř dvou letech velice dobře spolupracujete s tímto výborem a teď, když už přijímáte také agendu Lorda Hela, máte obrovské portfolio a já vám a eh, v této práci přeji hodně dobrého a také dobrou spolupráci s naším výborem. Na počátku jste už odpověděl na některé otázky poměrně rozsáhle a také jste hovořil o evropském systému pojištění vkladu. A k tomu se chci zeptat na první věc. Na Ecofinu v červnu se to téma intenzivně projednávalo. Byla tady také možnost mezivládní dohody, k, vy už jste dneska hovořil o tom, že jste proti. A také se zde hovořilo o, o čtyřech plánech ke snižování rizika. Například už eh, ta, eh, tedy, eh, že ta směrnice o řešení problémů už má tedy doplňovat ty systémy národního pojištění vkladů určitými úvěry. To samozřejmě není pozbudivé pro jiné země. Já jsem z Rakouska, když máme velmi dobrý, dobře funkční sektor spořitele, funkční systém pojištění vkladů, takže snížení eh, rizika a pojištění vkladů funkční pro všechny eh, státy. Takže komise musí tam eh, zajistit, aby banky měly dost svého kapitálu a za druhé minimální harmonizaci národního insolvenčního práva pro banky. Kdy můžeme počítat s takovými návrhy a kdy můžeme počítat se studií, pokud jde o posouzení eh, dopadů eh, a nákladů eh, sjednocení pojištění vkladu. A potom k ratingovým agenturám a tomu, jak hodnotí tu regulaci v Americe. Už v roce 2010 se stanovilo, že regulační orgány se nebudou spoléhat na ratingové agentury. a, a že tohle musí vypadnout z těch regulačních předpisů. A předpokládáte vy něco podobného pro Evropu? Uh, OK. Tak, fajn. Opět několik otázek. Edis. Jak jsem řekl, jsem připraven pokračovat v práci na toto téma. A tento návrh skutečně do značné míry je v rukou kolegislátorů. ECOFIN definuje svůj plán, jak teď postupovat dál a já jsem připraven spolupracovat také se slovenským předsednictvím a začít s technickou prací na tomto tématu. A Evropský parlament na tomto také pracuje. Máme pracovní dokument, který se připravuje, takže jsem připraven s Evropským parlamentem na toto téma úzce spolupracovat. Pak, co se týká některých těch aspektů. Nejprve ve věci eh, národních systémů záruky vkladu. Jedna z věcí, kterou Edis jasně říká, je, že pouze ty členské státy, které splňují své závazky podle, systému, podle směrnice DGS, budou způsobilé aby požívali eh, výhod EDISu. To znamená, země, které nesplnily eh, tuto směrnici, které nesplnily, nenaplnily své národní systémy záruky vkladů, nemohou využívat tyto fondy na úkor jiných zemí. Jinými slovy, všechny země musí splnit své povinnosti a dříve či později na té úrovni 0,8 způsobilých vkladů musí být zajištěno. Pak eh, jste zmínila eh, takzvané savings banks, eh, spořitelny v Rakousku, které mají specifické potřeby, když se definují příspěvky založené na riziku do tohoto systému. Přičemž zde zaznělo, že se nemá navyšovat celková zátěž bankovního sektoru. Jinými slovy, ten celkový cíl zůstane, zůstává 0,8 způsobilých vkladů, jak pro evropské, tak národní systémy. Co se týká agendy redukce rizik, ano, komise zdůraznila, že sdílení rizika a redukce rizik musí probíhat paralelně. A já už jsem celou řadu opatření na té straně redukce rizik eh, zmiňoval. Co se týká závazku, které mohou podléhat takzvanému bail-inu, víte, že už teď se předpokládá závazek v tom smyslu, že se, že lze čerpat z Resolution fondu, jakmile 8% vašich aktiv podlehne bail-inu. Dále se pak v MRELu blíže specifikuje, jaké přesně ty závazky mohou být a v jakém pořadí se budou vypořádávat. Co se týká hodnocení nákladů, jak víte, provedli jsme komplexní studii dopadu tohoto návrhu, a to už v roce 2010, kdy jsme řešili různé způsoby možných celoevropských systémů pojištění vkladů. Nicméně ehm, jsme připraveni spolupracovat dále, poskytnout další kvantitativní analýzu některých prvků, které parlament a rada budou potřebovat pro svou další práci, takže jsme připraveni dále pomáhat. Děkuji vám, Renato Soru. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, dnes ráno na začátku své prezentace jste připomněl, že Evropa čelí velice složité situaci vzhledem k migraci a bezpečnosti. Je zde nejistota a jsou zde určitá nebezpečí, která představuje Brexit, zejména pro proces integrace. Je fakt, že podíváte-li se na dnešní noviny, tak ehm, tam jsou vyfocena těla Italů, kteří byli zabiti v Bangladeži teroristy. A kromě toho jsou na prvních stránkách také články o italské bance Monte dei Paschi, která přišla o dalších několik desítek procent svých aktiv. Je to nejistota, které čelíme. A v podstatě to může být i až další krize důvěry italského bankovního sektoru. Takže my si vlastně říkáme, zda ty evropské nástroje vůbec jsou efektivní při řešení této situace. Já chci mít jistotu, ale zatím se musím ptát, zda náhodou ten lék není ještě horší než ten problém, který máme. Na konci eh, července máte řešit nové zátěžové zkoušky z EBA a opět se budete zaměřovat na půjčky, které jsou nezdravé, spíše než na eh, aktivity banka deriváty. Znamená to, že v evropských bankách jsou obrovská rizika, která se vůbec neřeší, jak říká také Mezinárodní měnový fond. Ta rizika sice pocházejí z úvěru, ale pochází z těch největších německých bank. A vzhledem k této situaci je má otázka na snadě. V takovéto situaci nesmíme ztrácet čas. Evropa potřebuje komisi, která bude jednat co nejrychleji. Chtěl bych se zeptat, co si myslíte o využití té flexibility článku 32 směrnice BRRD 4D. Je potřeba to využít co nejrychleji. Potřebujeme jistotu, Potřebujeme tyto problémy řešit. Děkuji. Děkuji vám za otázku. Já si myslím, že jsem o tom mluvil už eh, v úvodu o těch italských bankách. Momentálně se nemohu vyjádřit k situaci konkrétní banky, jako třeba Monterey Pasky, jak jste říkal. Ale opět, jak jsem řekl, už se podnikla celá řada kroků týkajících se italských bank. Ty kroky byly podniknuty za spolupráce s italskými orgány. Pak jste se ptal na BRRD a využití té flexibility, která tam je zakomponována. Ano, když aplikujeme tato pravidla, aplikujeme všechna ustanovení daných pravidel. A to podle příslušné situace. Jak víme, existují určité okolnosti, které musí nastat, pakliže se mají využít určité možnosti, které EBRRD nabí, na, nabízí, například ehm, opatrnostní rekapitalizace. Předpoklad je, že banky musí být solventní, že banky splňují požadavky na alespoň základní kapitál a poté, pakliže dojde k nějakým problémům v negativních scénářích, může dojít k eh, opatrnostní rekapitalizaci. Takže ta pravidla existují a pakliže jsou naplněny podmínky, lze ta pravidla také aplikovat. Samozřejmě je zde ještě další prvek. A to jsou pravidla státní pomoci. To je v kompetenci komisařky Vestager. Nicméně samozřejmě je potřeba spolupracovat a najít nějaké praktické řešení jako komise, jako celek. Zatím se nám toto daří v oblasti celé řady jiných opatření, jak jsem říkal, sekuritizace, likvidní podpora a tak dále. A ve stejném duchu budeme pracovat i zde. Co se týká jednotlivých aspektů rizika, Tady jsem zdůraznil, že je potřeba zohledňovat nejrůznější rizika. Bail-in to je jedna věc, obchodu, obchodní rizika to je druhá věc, ale samozřejmě tady se musí rozhodovat i náležité dohledové orgány. Děkuji, Alan Lamassur. Já vám děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, eh, rovněž eh, zdát hold vašemu předchůdci a říci, že e, skutečně e, také jsme, se cítíme ujištění tím, že zrovna vy převezmete jeho portfolio, jakožto místo předseda komise. Dává nám to dobrou záruku e, také kvality ohledně výkonu této nové funkce. Měl bych jednu otázku. Ten skutečný test existence, tedy skutečné bankovní unie, bude možnost aby ehm, to, co je uloženo v těch bankách v dobrém zdraví, aby tedy mohli ehm, financovat investiční potřeby na jihu Evropy, kde existují projekty, a, eh, ale kde banky často jsou eh, v potížích. Ovšem v dnešní době to prakticky není možné a to ne v důsledku primárního či eh, druhotného práva Evropské unie, ale v důsledku toho, že regulační orgány zemí severské, eh, v severní Evropy ehm, prostě eh, dbají na to, aby ehm, ty kvalitní vklady v těchto bankách nešly a nenašly si cesty do investic, které považují za jaksi méně jisté nebo méně seriózní. Jakým způsobem se díváte na tuto situaci? Uh, okay. uh, thank you, uh, for this, uh, question. Děkuji vám za tuto otázku. Ona je do značné míry propojena s fragmentací finančních a kapitálových trhů. A je propojena také s tou tendencí, kterou vnímáme od začátku krize, tedy jakési renacionalizace finančních systémů v tom smyslu, že banky a jiné finanční instituce jsou méně aktivní přeshraničně. A toto je skutečně jeden ze záměrů naší práce, včetně mimo jiné práce na Unii kapitálových trhů, tedy redukovat tuto fragmentaci a pracovat na skutečně evropském trhu v tomto smyslu. Eh, já nechci probírat všechny ty aspekty kapitálové unie, soustředím se pouze na bankovní sektor. Je zde několik prvků, které jsou také relevantní v bankovním sektoru. Za prvé jde o harmonizaci našeho legislativního dohledového rámce, který ke které už dochází. Za druhé jde o také práci na odstraňování nejrůznějších překážek pro přeshraniční investice, což je přesně to, co hodnotíme v rámci té zelené knihy o finančním sektoru. Jak můžeme podpořit ty přeshraniční maloobchodní služby? Je zde několik administrativních bariér, které můžeme odstraňovat, jsou zde e, určité jazykové nebo kulturní překážky, které je potřeba nějak začít řešit. Jsou různé režimy ochrany spotřebitele, které je potřeba vyřešit. Jak, to, jak, to, jak jen to bude možné, jsou zde různé režimy pro insolvenci, které jsou také velice často překážkou pro investice do nejrůznějších, e, v nejrůznějších zemích. A vnímáme zde také velkou příležitost v oblasti fintech a e-services, což je také směr, který může znamenat velký rozdíl ve smyslu přeshraničních eh, aktivit v bankovním sektoru. Takže jsou různé způsoby, jak ty problémy řešit a my se o to zasadíme v rámci té zelené knihy o finančních službách. Rovněž v rámci přeskumu v polovině období pro eh, Unii kapitálových trhů, to bude dobrá příležitost pro to zhodnotit, jak na tom jsme a co dalšího je potřeba udělat, protože úkolem je redukovat tu fragmentaci. Děkuji. Děkuji, Poltán. Děkuji, pane předsedo. Pane Dombrovskis, vaše portfolio, zdá se, by mohlo být ještě náročnější. Mám pár otázek a byl bych rád, kdybyste k ním zaujal nějakou pozici, protože někdy se zdá, že se tomu trošku vyhýbáte, takže vyhýbáme. Takže kapitálová unie, akční plán pro unii kapitálových trhů. Očekávám od vás kontinuitu, ovšem okolnosti se změnily. Máme Brexit. Někteří tvrdí, že to bude konec Unie kapitálových trhů, protože britský komisař Hill měl toto portfolio z jistého důvodu. Někteří, někteří jiní říkají naopak, že je to příležitost, že můžeme prohloubit ten trh. Jak eh, eh, je to také, tedy to je moje druhá otázka, jak je to s tím call for evidence? Že vy říkáte, že máte řešit um, různé nekonzistentnosti a um, překrývání ale z hlediska parlamentu je to ještě širší, protože nemáme řešit pouze tyto překryvy a nekonzistence, ale žádáme také, aby komise identifikovala možné mezery a, a vyhodnotila nová, eh, nové hrozby a rizika. To je v Balcové zprávě, to cituji, čili není to jen nadměrná regulace, v některých případech to může být naopak absence této regulace. A za třetí, sekuritizace. O tom jsme se již bavili dopodrobna v parlamentu, myslím, že to byla dobrá diskuze. A tato diskuze se zaměřovala na nutnost uplatnit poučení z finanční krize. A Lord Hill byl také přítomen na jedné z těchto diskuzí, na slyšení, také podpořil tento eh, přístup, to znamená, že se musíme učit z minulosti a musíme aplikovat, abychom například neměli eh, pouze trh v dobrých časech, ale také ve špatných časech. Čili pokud je cílem sekuritizace, aby byl eh, ten finanční sektor stabilnější, potřebujeme také eh, trh, který je likvidní. Jak vnímáte tu do, diskuzi? Okay, uh... Dobrá, děkuji. Takže v první řadě k unii eh, kapitálových trhů a dopadům britského referenda. Jak jsem již nastínil na úvod, tak pravděpodobně to posiluje nutnost eh, a potřebu Unie kapitálových trhů. Zvláště pokud eh, existují existuje riziko, že se ten největší kapitálový trh vlastně ocitne mimo Evropskou unii. A jsou to právě státy, které mají méně rozvinuté kapitálové trhy, které mohou, eh, které mohou maximálně těžit z této unie. Proto já jsem ochoten v této agendě pokročit a rozhodně nesouhlasím že britské referendum by znamenalo konec této unie kapitálových trhů. My potřebujeme eh, takovou unii ještě více a potřebujeme ji jako projekt pro celou Evropskou unii, když samozřejmě má specifické přínosy pro, eh, z hlediska hospodářské a měnové unie. Pak zpátky k tomu tématu Call for Evidence. Samozřejmě, že součástí mandátu této iniciativy je identifikace i e, určitých mezer a e, bude to součástí našeho hodnocení, které pokrývá všechny aspekty, včetně těchto absencí a mezer. A my i nadále budeme řešit e, některé zbývající prvky naší regulace finančních, eh, nařízení o finančních trzích, například žádosti, aby eh, ještě více derivativ eh, bylo řešeno prostřednictvím systému ústředních protistran a kromě toho, pokud jde o poučení z finanční krize, sekuritizace si získala trošku špatnou reputaci a to v důsledku krize subprime ve Spojených státech. A my se z toho musíme poučit, co to znamená. Nesmíme mít produkci, produkty, které jsou eh, komplexní a mlhavé, vytvořené jenom proto, aby se prodali Eh, dál dalším investorům. Ale pokud srovnáte situaci ohledně sekuritizace v Evropě a v, eh, ve Spojených státech, tak dokonce i na vrcholu krize ty produkty eh, z Evropské unie, které byly hodnoceny trojím A, tak tam do, došlo k pouze 0,1% nesolventnosti, zatímco ve Spojených státech to bylo 16%, což je zásadní rozdíl. Uh, a teď tedy návrh jednoduchých pravidel pro transparentní a e, zjednodušené sekuritizace. Sam, my skutečně chceme umožnit investorům, potenciálním investorům, aby e, si byli více vědomi rizik a víme také, že e, centrální banky a dozorčí orgány podporují tento náš záměr, a to i v mezinárodním měřítku, Bazilajská komise a tak dále. Ehm, další věc, o kterou, o kterou si ještě o které se chci s vámi bavit, je, že potřebujeme návrh, jim zajistíme, aby tato sekuratizace mohla fungovat nejenom v těch časech dobrých, ale i v těch eh, časech těžších z finančního hlediska. Děkuji, Pavlo Zalva. Děkuji vám, pane předsedo. Pane místo předsedo, děkuji, že jste se dnes dostavila. Mám na vás dva eh, dotazy. První se právě týká tématu sekuritizace, témat, o kterých se eh, dnes bavíme. Zajímalo by mě, co si myslíte o mém návrhu ve zprávě ohledně hierarchie, víte, že jsme chtěli odstranit tu externí metodu, abychom posílili vnitřní trh. Zajímalo by mě, co si o tom mém návrhu myslíte. Za druhé, pokud jde o eh, důvěryhodnost, eh, stabilitu trhu, stabilitu eurozóny jako celku, já nepochybuji, že vaše nová zodpovědnost nebude nějak v, v rozporu s vaším cílem usilovat o stabilizaci finančních trhů a e, eurozóny, zejména po Brexitu, který měl obrovský destabilizační účinek. Nebyl to pozitivní účinek z hlediska důvěryhodnosti. Jistě se všichni shodneme na tom, že naším hlavním cílem by měla být tuto důvěryhodnost eh, znovu obnovit, protože byla podkopána. Jaký eh, účinek eh, se domníváte, že by rozprava o možných ehm, tedy postizích té země, která měla jaký, jaký, jaký by to mohlo mít dopad zkrátka na finanční systém a finanční stabilitu jako takovou, protože to byla vlastně největší, nejsilnější země z tohoto hlediska. Musíme zabránit jakémukoliv e, zmatení, jak, jakým, e, protože země, která provádí reformy, by mohla pak být vystavena sankcím. A když se tady bavíme o důvěryhodnosti, dopadu na stabilitu eurozóny, musíme eh, tuto otázku jasně řešit a mě by zajímal váš názor. Děkuji ještě jednou. Děkuji. Ano, samozřejmě, že toto je slyšení o novém portfoliu pana Domrovsky se, když on má jiné funkce, ale pokud chcete, můžete odpovědět. Začnu druhou otázkou úplně jsem eh, z překladu nepochopil tu první. Musíme posílit eh, naší důvěryhodnost a eh, základy pro růst pokud se podíváte na, naší, na naše priority ekonomické politiky, tak jsme nastavili vlastně tři zásadní priority na eh, stimulaci investic, pokračování strukturálních reform, modernizaci eh, ekonomik a tak, abychom pokračovali ve fiskálně zodpovědné politice. Protože nadále existuje mnoho zemí, v nichž existuje vysoká míra Ehm, soukromého a veřejného dluhu, která brzdí růst. Maastrichtská kritéria a ten, eh, ta kritéria 60% HDP ehm, veřejného dluhu a ta realita v Evropské unii je asi 90% HDP. Je tudíž zřejmé, že tady zbývá ještě odvést dost práce. Pokud se podíváme na celkovou fiskální pozici, tak máme teď mírně expanzivní eh, postoj eh, v Evropské unii. Zná, i když nominální deficity se snižují, strukturální deficity již rostou. Ale situace je nerovná napříč členskými státy. Nadále existují členské státy, které mají excesivní deficity, které, které musí pokračovat ve svém přizpůsobovacím úsilí. Pokud jde o uplatnění paktu pro růst a stabilitu, tak uplatňujeme tento pakt inteligentním způsobem, s tím, že zohledňujeme Ehm, reformní eh, a fiskální úsilí, eh, jehož bylo až doteď dosaženo. A my si ceníme toho, co dělá Španělsko a také Portugalsko a co se jim až dosud podařilo z hlediska strukturálních reform a z hlediska fiskálního přizpůsobení. A toto musíme jasně eh, komunikovat. Nemohu se vyjádřit k rozhodnutí komise předtím, než se rozhodnou. Pracujeme, spolupracujeme s komisařem Moskovicím na této, v této věci, ale samozřejmě nemůžeme komentovat rozhodnutí předtím, než jsou učiněna. Ale reformní úsilí těchto zemí bereme v potaz, když rozhodujeme o, o aplikaci paktu pro růst a stability. Ještě, jestli můžete zopakovat tu první otázku. že budete mít část probrat tuto důležitou část eh, vašeho návrhu s komisařem Dobroskysem. Hornas Fernandez. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane místo předsedo, za to, že jste se dnes dostavil. Já mám dva dotazy týkající se projektu bankovní unie. První z nich se týká eh, vzniku toho takzvaného společného backstopu mě by zajímalo, jak to jakožto místo předseda a komisař vnímáte, jak eh, tento backstop eh, skutečně vytvořit. Eh, a další otázka je, se týká zajištění vkladu. Protože zde v této sněmovně i jinde v Evropě probíhá debata o nutnosti paralelně pracovat také na rozvoji EDISu a opatření pro snížení rizika. A to souběžně. Ale co to znamená pracovat na tom paralelně? Na jedné straně máme EDIS, na jedné straně máme TILAC, MREL um, a um, směrnici um, o solventnosti. není jasné, kdy budou dotažena jednání o Edisu. Takže by bylo dobré mít nějaký celkový přehled, um, celkovou takovou cestovní mapu, co se týče snah o omezování rizik a uh, završení toho systému zaručení, zajištění vkladů. Ale pokud jde o pojištění vkladů, tak bychom měli mít nějakou společnou agendu, abychom skoordinovali EDIS s těmi dalšími opatřeními. Takže jak eh, to myslíte, když míníte, že pracujete paralelně na všech těchto záležitostech? A ještě navážu na to, co řekl pan Gualtieri o cílech tohoto slyšení. Teď v čase velké nejistoty ohledně eurozóny bychom měli dělat všechno, co je v našich silách, pokud jde o flexibilitu paktu stability a růstu, místo abychom uvalovali sankce na některé státy. Některé vlády, například eh, ta španělská, zavedly reformy. Myslím, že musíme být velice obezřetní, protože v sázce je důvěryhodnost Evropské unie musíme využít veškeré možné flexibility předtím, než přijmeme jakákoliv agresivní opatření. Takže pokud jde o toho, tak o to, pokud se týče toho takzvaného common backstopu, tak um, ministři se dohodli na tom, že na něm budou pracovat. Začneme konkrétně přijímat konkrétní kroky ve velmi brzké době. A pokud jde o tedy harmonogram, tempo této práce, tak my jsme připraveni se zabývat různými variantami, aby to bylo ten, aby tento pojistný mechanismus byl včas nastaven. Pokud jde o EDIS, a co míme s sdílením rizik a omezením rizik, a aby tato opatření ehm, byla eh, paralelní. My jsme to eh, již eh, oznámili v tom, v podstatě zkomunikali v tom sdělení komise že budeme spolu se systémem záruky vkladů pracovat i na omezení rizik. Ale není to žádná předběžná podmínka. Je to předloženo spolulegislátorům a víme, že různé státy mají různé preference. to vidíte i zde v, to, v, tom, v Evropském parlamentu, že jsou tu různé názory. Někteří říkají, nejprve musíme ošetřit snížení rizika, včetně eh, rizika státních dluhů. Jiní říkají, potřebujeme EDIS nyní a omezení rizik může počkat. Mezi tím budeme muset najít nějakou rovnováhu. že sdílení rizik versus omezení rizik, to je jedna z nejkontroverznějších otázek. Ale jasně tu vidíme, že existuje nějaká cesta vpřed a ten um, pracovní dokument eh, již některé z těchto alternativ definuje. Dále, pokud jde o domít nějakou cestovní mapu ohledně flexibility, jak víte, Evropská komise Jedna z jejich prvních iniciativ z ledna 2015 bylo sdělení o, maxima, o nejoptimálním využití eh, flexibility v rámci paktu stability a růstu. A myslím, že tady jsem vlastně již odpověděl. Podíváme se na tyto faktory. panem komisařem Moskovičem. Děkuji. Kristianis Skarinč. Uh, Děkuji, uh, pane uh, předsedo. Um, pan předsedo, já budu hovořit dnes anglicky. Víme, že máte docela dobré výsledky za sebou um, poté, co jste eh, jako litevský premiér se prokázal tedy v eh, krizi, kdy vám eh, výkon hospodářství klesl o více než 20%, realizoval jste rychlé reformy a o rok a půl později se ekonomika vrátila k růstu. A, dostali jste se potom a z toho tím také vstupem do eurozóny. Doufám, že vaše schopnosti při řešení krize nebudou třeba v té stávající situaci do té eh, míry, eh, jak byly třeba v Lotyšsku před několika lety. Ale eh, pokud je o naši dnešní debatu, Brexit narušuje fungování trhu. Víme, že jakmile bude uplatněn článek 50, je tady dvouleté období a nevíme, kdy a jestli bude článek 50 uplatněn, takže to je pořád ještě velká neznámá. A když se zamýšlím nad našimi voliči, tak lidé obyčně chtějí, obecně chtějí práci, chtějí vědět, že dostanou zaplaceno a tak dále. Aby mohli mít práci, tak potřebují investice průběžné a potřebují bankovní sektor, který eh, bude tyto investice eh, financovat. Takže eh, vzhledem ke všemu, co se děje a k nejistotě, která panuje, navzdory našim přáním, jak evropský bankovní sektor bude eh, pokračovat, eh, bude se ještě dále eh, úvěrovat. A jsou nějaké kroky, které my bychom měli přijmout jako zákonodáci k řešení případných problémů? Dobře. Tak a k tržním rizikům po britském referendu. My jsme byli uh, svědky toho, že tady reagovali velice silně. Došlo k prudkému poklesu a eh, k uh, burz a, a k výprodeji aktiv, která byla vnímána jako rizikovější, jako podíly na vznikajících trzích a také uh, aktiva v britských trzích. v britských trzích ty okamžité eh, ztráty po referendu eh, zase už eh, byly prakticky vyrovnány minulý týden. Takže došlo k poklesu na trzích s státními dluhy hm. a naopak tedy došlo k poklesu a k nárůstu akcí. A stejně tak v Evropě jsme znamenali nervozitu u některých těch odkupů. Situace se poněkud e, stabilizovala od té doby a trhy dohnaly některé ty ztráty, ke kterým došlo hned po referendu a centrální banky ECB i e, Bank of England byly dobře připravené a byly, mm, mm, tedy signalizovali ochotu, připravenost eh, podpořit měnu, pokud to bude třeba. To bylo tedy na stabilizaci situace. Ale celkově ta situace mm, zůstává nejistá. Musíme tu situaci tedy sledovat a musíme být připraveni eh, reagovat pokud to bude třeba. Děkuji. Děkuji jako pan Weissecker. Děkuji, pane předsedo. Pane Domorovský, si, eh, rádi vás tu vidíme. Já jsem samozřejmě s radostí slyšel, že eh, plánujete eh, řešit zbývající problémy příliš velkých bank tím, že resuscituje SRF Mám jinou otázku. Chci se zeptat na to, jak chcete e, řešit e, doporučení z, e, k vytvoření horizontální skupiny k virtuálním měnám z naší zprávy o, z vlastní iniciativy. Lord Hill už údajně k fintechu, v rámci fintechu vytvořil interní skupinu ale eh, jelikož eh, technologie chytrých koptů a distribuované eh, hlavní knihy nebo distribuovaných registrů se používá zejména mimo finanční sektor, tak jsme doporučili horizontální úkolovou skupinu a, já se chci zeptat, jestli zvažujete realizaci tohoto doporučení. A moje druhá otázka je poněkud širší. Obávám se, že tady budeme mít nové kolo daňové konkurence deregulační Eh, konkurence ve finančních eh, centrech po Brexitu na úkor eh, běžných občanů. Když londýnská City to schytá v důsledku tohoto, tak někde tam, kde už finanční regulace docela dobře působí, jako Paříž, Frankfurt, Dublin, Lucemburg a tak dále, doufají, že přitáhnou daleko větší objemy transakcí a některé už uh, Eh, oznámili konkrétní daňové výhody, aby toho dosáhli. Takže já se chci eh, zeptat, jak eh, chcete zabránit tomu, abychom se dostali k takovéto spirále, do, do takovéto spirály vedoucí směrem dolů v oblasti této regulace. Děkuji vám za tyto dotazy. Za prvé k té technologii distribuované hlavní knihy a blockchainu. To je samozřejmě velmi zajímavá nová technologie s eh, významným potenciálem. V současné době, jak víte, se snažíme eh, regulovat obezřetně, protože myslíme, že tato technologie se musí ještě rozvinout, aby ukázala svůj potenciál. Nicméně jsou některé aspekty, my už se začínáme zabývat, například eh, u virtuálních měn. Hmm. Tady jsou také zajímavé. Hmm, hmm, Zabýváme se některými eh, riziky u těchto virtuálních měn. V našem akčním plánu boje eh, s financováním terorismu posuzujeme a také navrhujeme to, že umožníme příslušným orgánům přístup k těmto transakcím a možnost získat ten zbytné údaje v případě hm, potřeby. A blockchain to umožňuje. Ten umožňuje dohledat e, každou jednotlivou transakci e, za každé doby. Jde akorát o infrastrukturu. Jak to posoudit? A ve svých písemných odpovědích jsem e, zmínil, že teď vytváříme vnitřní úkolovou skupinu v komisi eh, v rámci fintechu. A ano, jsme připraveni hledat způsoby eh, k vytvoření té horizontální pracovní skupiny, o které hovoříte, protože je to nová technologie. A opravdu se musíme zabývat různými aspekty a víme, že se to neomezuje jenom na finance. Má to také potenciál v oblasti eh, komunikace a tak dále. Takže jsme eh, připraveni na této otázce pracovat. Potom je tady druhá otázka daňové konkurence. a potenciálních problémů, eh, které mohou vzniknout. To musíme brát velice vážně. Protože pokud se podíváme na eh, ovzduší, eh, ve kterém se odehrává naše práce v oblasti eh, zdanění, například práce OECD proti rozdaňového základu a přesouvání zisku, tak tohle je ideální způsob, jak řešit tyto problémy. Návrhy komise, a tohle se primárně týká kompetence hm, komisaře Moskovisiho, Snažíme se tedy v této práci eh, držet se přístupu, že eh, zisky jsou zdaněny tam, kde skutečně eh, probíhá ta daná aktivita a nepřesouvají si jenom ze zdaněných důvodů někam jinam. Je několik iniciativ, které pomáhají to řešit, eh, včetně iniciativ, které se týkají naší přeshraniční, naší přeshraniční situace, princip eh, vyhýbání se dvojímu zdanění, potom je tady princip toho, eh, že se něco nezdaňuje, ale efektivně zdaňuje, což umožní členskému státu dodanit, pokud eh, příjem z dané země nebyl skutečně eh, zdaněn nebo efektivně zdaněn. Potom jsou tady také pravidla eh, z ostatní pomoci, v tom smyslu, že pokud jsou nějaká daňová rozhodnutí, která poskytla nepatřičné výhody jednotlivým společnostem, může to představovat nelegální státní pomoc. Už probíhají případy v tomto smyslu. Takže tohle musíme eh, rozhodně sledovat. A už eh, samozřejmě máme několik iniciativ. Samozřejmě stojí za to eh, poznamenat, že z hlediska EU to zdanění je obtížná oblast, protože všechna rozhodnutí o zdanění si vyžadují jednomyslné rozhodnutí na radě a to není vždycky snadné Takže, ale samozřejmě naším eh, cílem je eh, předcházet s konkrétními eh, návrhy. Děkuji, Esther Delange. Děkuji, pane předsedo. A, a myslím, že jelikož se dostáváme k konci této výměny názoru, tak se nebudu ptát na EDIS, protože si myslím, že to už se to objevilo několikrát, ale poděkuji eh, panu komisaři eh, a místo předsedovi eh, za to, že přišel takhle brzy po ránu na výměnu názoru s námi. Byla tady řada, výměn, řada otázek k hlasování o Brexitu. Některé jsou velice relevantní pro Ekon a myslím si, že tohle je obava, kterou sdílíme mezi politickými frakcemi. Jak se to dotkne efektivity naší práce na Ekonu? Ale některé otázky se netýkaly otázek ekonu vůbec a možná, že by mohly být adresovány předsedovi eh, této sněmovny nebo o komise a sice jak řešit eh, uplatnění nebo neuplatnění článku 50. Tohle se opravdu netýká ekonu. Nicméně to nesmírně dopadne na naši práci a myslím si, že nám to všem velmi leží na srdci. Jeden eh, z dopadů hlasování o Brexitu je, že kdyby Británie měla odejít, tak stále větší část eurozóny bude vnímána jako Evropská unie. Což je nebezpečné, protože tady máme eh, země, které nejsou v eurozóně, které by eh, měly potenciálně vstoupit. A jak se chcete postarat o to, aby tady nebylo eh, zbytečné, zbytečné aby nebyly zbytečné rozdíly mezi zeměmi v bankovní unii i mimo, nebo těmi, které stále chtějí vstoupit. Možná, že to by byla eh, dobrá eh, otázka eh, závěrem, protože to se týká hodně naší nadcházející práce a samozřejmě pokud je tady něco, na co jsme se nedeptali, tak budu ráda, když nám řeknete to, k čemu jste se chtěli ještě vyjádřit. Děkuji k otázce vstupu a výstupu z eurozóny. Výhod a nevýhod eurozóny jsou samozřejmě oblasti práce, na kterých se eh, tedy eh, odehrává naše práce. Za prvé prohlubující se eh, Unie spolu s pěti předsedy jsme předložili návrhy k implementace fáze 1 a teď připravujeme druhou fázi zprávy pěti předsedů a chceme vytvořit expertní skupinu k tomuto velmi brzy. A během celé této práce zdůrazňujeme, že veškeré iniciativy budou otevřené a budou transparentní vůči e, nečlenům eurozóny. A budeme tvořit iniciativy tak, aby e, členské státy mimo eurozónu mohly e, se k ním připojit. A pokud jde o, o rozhodování o vnitřním trhu, tak to je třeba přijímat na evropské úrovni, čili prohloubení EMU by eh, nemělo přijít eh, na úkor eh, integrity vnitřního trhu. A to je přístup, který musí pokračovat i nadále. Také, když jednáme o bankovní unii, tak vidíme, že bankovní unie v současné době se eh, skládá z eh, zemí eurozóny, ale je také otevřena eh, zemí mimo eurozónu, pokud se rozhodnou vstoupit. A také v naší další legislativní práci bychom tuto možnost měli nechávat otevřenou. Takže měli bychom být co nejinkluzivnější a pokusit se zachovat jednotu Evropské unie jako celku. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Bylo to velice zajímavé a pozitivní slyšení. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste přijal pozvání na vystoupení před tímto výborem. Doufám, věřím, že jsou všichni kolegové spokojeni. A teď za chvíli proběhne schůzka koordinátorů, kde neformálně si schrneme, co nám tato výměna názorů přinesla. Já si této výměny názory velice vážím a děkuji vám, pane Dombrovsky, si za to, že jste přišel. Děkuji vám. Já se těším na další spolupráci s vámi na všechna ta důležitá témata, o kterých jsme dnes mluvili.